místě musí být opravdu implementována a tím se dostáváme ke konci tohoto pořadu jednání a teď se dostáváme tedy ke společnému zasedání s výborem pro životní prostředí. To znamená, že vítám v tuto chvíli všechny kolegy eh, z výboru pro životní prostředí eh, i kolegyně Malian. Eh, vítám vás, omlouvám se vás za, omlouvám se za to spoždění a v tuto chvíli se budeme zabývat otázkou sledování a vyhledávání tabákových výrobků. Pro výbor pro životní prostředí je zcela zásadní, aby celý tento systém fungoval fungovalo. To znamená, aby na konci roku všechna ta technická specifika už opravdu zajistila, že všechny pašované výrobky, padělené výrobky byly na evropském trhu identifikovány, protože v tuto chvíli, co se týče Eh, článku 15 a 16 nařízení o tabákových výrobcích. Tady se samozřejmě hovoří o delegovaných aktech, které musí být přijaty do konce tohoto roku. To znamená, že tyto akty v přenesené pravomoci jsou i pro nás velmi důležité, i proto vám děkuji za to společné zasedání, protože tady ty technické předpoklady eh, pro to, aby té identifikaci mohlo docházet, jsou velmi složité. Kromě toho tady máme samozřejmě i povinnosti, které vycházejí z Mezinárodní organizace, zdravotní organizace a tak dále. To vše musí být integrováno do tohoto systému. To znamená, že tady ve středu eh, celého toho systému musí být ty jednotlivé eh, eh, specifické identifikační kódy. Eh, chci říci, že 80 nelegálních tabákových produktů na evropském trhu jsou tabákové produkty, které přicházejí z vnějšku EU. I ty nějakým způsobem musí být pokryty nebo identifikovány naším systémem. A výbor samozřejmě očekává, že tento problém bude nějakým způsobem řešen. Chci říct, říci, že opravdu tisíce uživatelů, tisíce uživatelů jak průmyslu, eh, jak v rámci jaksi malou obchodu, velkou obchodu, tak v podstatě eh, eh, budou nějakým způsobem postižit nebo ty aktiv přenesené pravomoci budou mít na ně dopad. A já chci tedy, aby tady to zeměpisné pokrytí bylo celkové. Chci říci, že pro nás je důležité, abychom vygenerovali systém, který bude jaksi nákladově přijatelný a, a aby se nám podařilo bojovat proti monopolům, protože prostě to je zásadní. Pro mě je zcela jasné, že tady v tuto chvíli eh, generujeme, vytváříme opravdu mezinárodní standardy. Ti, kteří se tady v tomto eh, systému vyznají, tak velmi dobře vědí, o co jde, protože tady jde opravdu o mnoho. A i proto tady zmiňuji nezbytnost otevřeného systému, otevřeného systému, který bude integrovat již všechny existující systémy. Ráda bych tady přivítala dva eh, odborníky za generální ředitelství Sante a OLAF. Je tady paní Bertelety Kemp, ředitelky organizace Smoke Free Partnership, což je nezisková eh, organizace a ona má opravdu velmi bohaté hm, zkušenosti z oblasti tabáku a zdraví. My už jsme se s paní Bertelety setkali na hm, nohy. Kde pak jste, paní Bertelety? A, ah, dobrý den, dobrý den, vítám vás, paní Bertelety. A také ráda zde Eh, zdravím pana Erika Lekena. Eh, je to v podstatě eh, KET, což je organizace, která v podstatě združuje poskytovatele či instituce, které nabízejí eh, řešení právě pro hledání a dohledatelnost a sledování eh, tabákových eh, výrobků. My samozřejmě nejsme jedinými, kteří se pro tuto oblast zajímají o systémy dohledatelnosti a pan kolega nám může říci, jak ty jejich systémy fungují, do jak jaké míry jsou úspěšní, protože samozřejmě mají zkušenosti i z jiných oblastí, včetně farmacie. Tak a dávám vám slova eh, paní kolegyně. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, já vás také vítám na tomto společném eh, zasedání s výpisem pro rozpočtovou kontrolu a jsem ráda, že budeme hovořit o sledování a vyhledávání tabákových výrobků. My jsme se rozhodli, že se tedy sejdeme a že také pozveme důležité řečníky na tuto výměnu eh, názoru. Eh, tento panel nám, doufám, dá tu příležitost pro to, abychom se zabývali opravdu zcela zásadním eh, tématem, protože my chceme zajistit samozřejmě zdravou budoucnost pro všechny naše občany a my jsme opravdu tuto chvíli rozhodnuti se na této debatě podílet co nejlepším eh, způsobem a to je i ten vlastně důvod, proč eh, tu jsme. Chceme samozřejmě celé té oblasti lépe porozumět, chceme vědět, jak celý tento nový rámec by mohl v podstatě zabránit či porazit právě nelegální výrobě a eh, distribuci těchto výrobků, protože to bude mít samozřejmě velký prospěch pro veřejné zdraví. A už to bylo také řečeno několikrát, říkala to i paní eh, předsedkyně, paní Gressel, že tady v podstatě eh, jde o to, že velké množství nelegálních produktů, které samozřejmě nesplňují eh, standardy, které vycházejí eh, z nařízení, se dostávají na náš trh a my v tuto chvíli už máme ukazatele, které poukazují na to, že tato množství mohou i narůstat, to znamená, že jde o nezákonné produkty, které vlastně v podstatě zabraňují také cirkulaci či distribuci legálních produktů ve stejné oblasti, což což je samozřejmě politování hodné a musíme tady vyzdvihnout vlastně důležitost toho, eh, abychom měli opravdu efektivní a úspěšný rámec, v rámci něhož budeme schopni tento problém řešit. Samozřejmě, že my se musíme snažit pochopit, jak to celé vlastně přispěje k tomu boji s těmito nelegálními produkty, které se dostávají na náš trh a to je něco, co bychom rádi v rámci tohoto slyšení e, slyšeli. Takže to velmi stručně na začátek, protože je mi jasné, že všichni se sem přišli právě protože vás toto téma e, zajímá, takže já bych v tuto chvíli hned dal e, v podstatě dala slovo panu Sišovi za generální ředitelství Santem. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji, že jsem eh, mohl vystoupit, že zde mohl vystoupit eh, jménem generálního ředitelství eh, Santek k tématu sledování a vyhledávání tabákových výrobků. Jak víte, komise v tuto chvíli vypracovává celoevropský systém sledování a vyhledávání tabákových výrobků podle článku 15 směrnice o tabákových výrobcích. Chtěl bych vám říci, jaká je aktuální situace a jaké jsou hlavní priority komice. Nejdříve bych ale stručně chtěl zmínit hlavní cíl tohoto systému v EU a také důvody, proč toto ustanovení bylo zahrnuto do směrnice. Nelegální obchod s tabákovými výrobky má velice negativní dopad na společnost. Za prvé, přímo ohrožuje život eh, občanů. Mm, občané mají přístup eh, k levným tabákovým výrobkům, které posilují eh, závislost, především mezi mladými. Za druhé, podkopává to naše úsilí na úrovni EU i na národní úrovni chránit veřejné zdraví. Nelegální tabákové výrobky z velké části nesplňují požadavky, pokud jde například o jednotlivé složky. A regulace v této oblasti hraje důležitou roli, aby eh, došlo k omezení eh, zneužívání tabákových výrobků mladými lidmi. A za třetí, vlády přicházejí o eh, Um, velkou část eh, daní a odhaduje se to na 11 miliard eur eh, za, ročně v celé Evropské unie. A samozřejmě tyto peníze eh, financují organizovaný zločin. A proto je nutné, abychom jednali a myslím si, že komise to od samého začátku velice dobře chápe. Z tohoto důvodu jsme se soustředili v naší práci na implementaci protokolu FCTC Evropská unie eh, se zavázala dodržovat tento protokol a byla v červnu eh, tento protokol byl ratifikován v červnu 2016 a byli jsme jedním z prvních, kdo tento protokol eh, ratifikoval a chceme požadavky tohoto protokolu šířit dále. Ratifikace tohoto protokolu EU vyslala jasný signál našim dalším partnerům a zároveň umožnila konkrétní aplikaci tohoto protokolu. A e, to je právě to místo, kde do hry vstupuje e, systém track and trace. E, víte, že článek 15 požaduje vytvoření ehm, systému sledování a vyhledávání tabákových výrobků, všech výrobků, které se dostávají na evropský trh. Zároveň je to způsob, jak se bude implementovat v EU článek 8 protokolu FCTC. V komisi je za to odpovědná generální generální ředitelství Santé, spolupracujeme s OLAFem a dalšími službami. A jde nám o to, abychom také vypracovali sekundární legislativu, tak aby celý systém mohl fungovat. Mohu vás ujistit, že tento projekt je velkou prioritou pro komisi a chceme výsledku dosáhnout včas. Je to ale také velice komplexní úkol. Zahrnuje velice dlouhodobý výhled. Je to také ambiciozní projekt, protože zde jsou jasné lhůty stanovené směrnicí. 20. května 2019 je ten termín pro cigarety. Nicméně myslím si, že postupujeme dobře a jsem optimistický, že se nám podaří dosáhnout výsledků ve stanovené lhůtě. Naše hlavní priorita je, abychom měli systém, který funguje, bojuje proti nelegálnímu obchodu s tabákovými výrobky a který také zajistí fungování řetězce produkce tabákových výrobků. Tak, abychom toho dosáhli, potřebujeme systém, který bude rovněž odrážet eh, skutečnosti, eh, jak funguje eh, systém dodávek. Pro Vedli jsme řádné konzultace zainteresovaných stran, měli jsme veřejné šetření ehm, průzkumy trhu a cílem bylo, abychom měli co nejvíce technických, politických i odborných informací od zainteresovaných stran i nevládních organizací. Chtěl bych zdůraznit, že sam generální ředitelství Santé se vždy soustředilo na dodržování našich závazků podle protokolu FCTC a rovněž eh, veškeré zápisy ze schůzí byly zveřejněny. Eh, zároveň eh, jsme v kontaktu s členskými státy, abychom zajistili, že se požadavky směrnice budou také prosazovat. Zásadní bude zajistit efektivní systém sledování a vyhledávání. Samozřejmě opatření musí být přiměřená a musí zohledňovat potřeby a možnosti malých a středních podniků. Jsem přesvědčen o tom, že navržená řešení ehm, to zohledňovat budou a že budou zároveň nákladově efektivní. Další kritérium pro efektivitu je ehm, požadavek, že e, systém e, sledování a vyhledávání bude pod kontrolou e, oficiálních úřadů. Veškeré Eh, možnosti řešení této otázky to samozřejmě bere v potaz. Zveřejnili jsme indikativní plán, který chce, aby odpovídající akty existovaly do konce tohoto roku. Zároveň generální ředitelství eh, má vnitřní plán, abychom eh, dodrželi odpovídající lhuty. Probíhají konzultace s členskými státy které eh, také zohledňují eh, to, aby výsledky konzultací eh, byly zveřejněny včas před létem. A nejde zde jenom o budoucnost evropského systému, systému EU. Je pravděpodobné, že další strany budou sledovat, jak funguje systém v EU a případně tento systém přeberou. Proto je zásadní, aby jsme skutečně zajistili efektivitu tohoto systému. Mohu vás ujistit, že eh, my eh, to máme na paměti eh, v celé naší činnosti v oblasti implementace článku 15 směrnice. Parlament se hrál důležitou roli, pokud jde o šíření informací o implementaci protokolu FCTC a jsem připraven odpovědět na jakékoliv vaše dotazy na toto téma. Uh, thank you very much. Now... Děkuji. A nyní paní Margaret Hoffman dostane slovo, ředitelka z OLAFu. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, paní spolupředsedkyně. A děkuji, že jste mě pozvali na tuto schůzi k důležitému tématu. Olaf je vedoucí službou v rámci komise pro boje proti eh, nelegálnímu obchodu, ale generální ředitelství Sante eh, jsou zodpovědní za směrnici o tabákových výrobcích a také eh, jsou proto zodpovědní za ustanovení týkající se sledování a vyhledávání tabákových výrobků. My samozřejmě v rámci komise spolupracujeme, tak abychom dosáhli dobré implementace daných ustanovení. Uvědomujeme si jako OLAF, eh, jaká je před námi výzva. Je třeba nalézt rovnováhy mezi různými potřebami zainteresovaných stran a také požadavky, tak aby vznikl dobře fungující eh, systém sledování a vyhledávání. Eh, co bych zde Eh, chtěla říci. Na začátku jsem řekla, že jsme zodpovědní za eh, boj proti eh, nelegálnímu obchodu s tabákovými výrobky. Já bych zde chtěla hovořit trochu o širším obrázku a říci vám, jak vypadají naše opatření, pokud jde o boj proti nelegálnímu obchodu s tabákem. Víte, že eh, nelegální obchod v této oblasti je stále na nepřijatelně vysoké úrovni a to je eh, nepřijatelné eh, z pohledu veřejného zdraví i daňové, daňových otázek. Víte, že v roce 2013 komise schválila komplexní strategii na posílení boje proti nelegálnímu obchodu s tabákovými výrobky. Máme závěry rady z prosince 2013, které volají po posílení boje proti nelegálnímu obchodu. Máme také akční plán z 50 kroky na úrovni EU i na úrovni členských států které by komise a členské státy měly naplnit. A v tuto chvíli jsme eh, téměř dokončili implementaci tohoto akčního plánu. Eh, Rada i parlament dostali informace. Eh, hodnotili jsme pokrok v této strategii v roce, z roku 2013. V květnu tohoto roku jsme vydali zprávu o implementaci a ta byla rozeslána dalším institucím. Já bych eh, stručně schrnula hlavní otázky, které se dostaly do této zprávy. Jsou zde dvě části. Eh, hodnotíme ten pokrok od roku 2013 a, co je možná ještě důležitější, navrhujeme některé budoucí kroky. Naše zpráva shledala, že celkově Evropská unie i členské státy posílili boj proti nelegálnímu obchodu s tabákovými výrobky. Posílili jsme naše kroky jak e, na policejní straně, tak na straně prosazování například zadržování nelegálních tabákových výrobků v EU od roku 2013 stouply o pětinu z 3,1 miliard na 3,8 miliard. OLAF e, jako vyšetřující e, orgán rovněž jednal a chránil finanční zájmy EU. Během posledních dvou let bylo zadrženo 1,1 miliard nelegálních cigaret. Martin už hovořil o implementaci akčního plánu a samozřejmě důležitá věc bylo prosazování regulatorního rámce a posílení regulatorního rámce prostřednictvím směrnice o tabákových výrobcích a také došlo k podpisu protokolu FCTC. Jsme vděční parlamentu eh, za to, že eh, postupoval rychle při ratifikaci. Tento protokol byl ratifikován v červnu 2016. Děkuji parlamentu za podporu v této věci. Nicméně, musíme se také uvědomit, že tento regulatorní rámec, především s ohledem na sledování a vyhledávání, ještě e, není prosazován. Protokol FCTC také ještě nebyl in, in, implementován ještě několik eh, členských států musí ratifikovat protokol eh, posud ho ratifikovalo šest členských států. My aktivním způsobem eh, tlačíme na členské státy, aby ratifikovali protokol FCTC. Spolupracujeme s nimi velice úzce. A snažíme se také o motivaci dalších třetích zemí. A víme, že diskuse se pohybuje dále a do konce roku 2018 by měl vstoupit protokol v platnost. Abychom měli efektivní protokol, aby jeho ustanovení skutečně fungovala, potřebujeme e, také zahrnout odpovídající transitní země. To je samozřejmě důležité také, pokud je u ustanovení o sledování a vyhledávání. Jak zde zaznělo, Snažíme se implementovat eh, odpovídající ustanovení eh, v směrnice o tabákových výrobcích i eh, protokolu FCTC. Takže došlo k velkému pokroku na straně prosazování i na straně legislativy. Pracujeme na tom i nadále, ale jak víte, nelegální obchod se dále vyvíjí. Objevil se ten fenomén Eh, levných, eh, legálně vyráběných, ale nelegálně prodávaných tabákových výrobků, neboli cheap whites. My se tomu musíme přizpůsobit, může, musíme na to reagovat. Máme usnesení z března 2016, eh, to také zohledňujeme. Komise Ehm, také sleduje zprávu z tohoto května o implementaci směrnice a s ohledem eh, na výsledky této zprávy eh, chceme změnit eh, své nástroje tak, aby byly efektivnější. Ještě k tomu nemohu říct si více, protože je to věc, na které právě pracujeme. Nicméně slyšeli jsme od estonského předsednictví, že je to téma, kterým se e, zabývá také Rada a samozřejmě vítáme e, jakékoliv příspěvky ze strany Evropského parlamentu. E, probíhají konzultace tedy s radou, s parlamentem a s dalšími zainteresovanými stranami a poté komise příští rok v roce 2018 vypracuje následná opatření v reakci právě na tento input. Pani Vatelete, prosím. Děkuji. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, za to, že jste mne pozvali k této velmi důležité rozpravě. Další diapozitiv, prosím. Během této prezentace se pokusím krátce vysvětlit, co to je to naše partnerství a jak funguje. A také chci říci, že jsem nedostala žádné prostředky od žádných komerčních podniků, které by měly zájem na výsledku těchto diskusí o nelegálním obchodování s tabákovými výrobky. A také chci formálně deklarovat, že nejsem odborník na dohledávání a sledování těchto výrobků, ale že chápu jeho účel. Takže stručně. Koalice Partnerství bez kouře je velká síť 42 organizací ze 22 zemí. A také máme partnerství se třemi mezinárodními organizacemi, které mají globální rozsah působnosti. Svou prací se zabýváme z toho důvodu, že spotřeba tabáku se stále v Evropě a na celém světě pohybuje na čele žebříčku a smrtelných nebo příčin smrti a kromě toho také bojujeme proti nelegálnímu obchodování s tabákovými výrobky z toho důvodu, že toto obchodování v podstatě otevírá uzavřené trhy, podkopává opatření na kontrolu tabáku a šíří epidemii tabakismu a snižuje příjmy státu. Občas se říká, že člověk nevidí les pro stromy. My jsme se často zabývali detaily toho systému dohledávání a sledování. Měli jsme třeba setkání se zainteresovanými stranami a bylo nám řečeno, že ten systém je poměrně komplikovaný a že i když se snažíme vysvětlit, jak bude vypadat tento systém sledování a dohledávání, tak pravděpodobně budete souhlasit, že drtivá většina evropských občanů to nepochopí. Takže klíčová otázka je, jestli se neutápíme v detailech. a následně nevidíme les pro stromy. Já jsem řekla, že nejsem odborník na toto vyhledávání a proto se soustředím na obecný přehled této situace, tedy nebudeme hovořit o jednotlivých stromech, ale o lese a snad vám to umožní znova se soustředit na klíčové aspekty celé této agendy. První otázka, kterou si musíme položit, je, co je vlastně účelem tady tohoto systému vyhledávání a dohledávání tabákových výrobků. Já tomu rozumím tak, že tento systém by měl celní zprávě umožnit kontrolovat a sledovat tabákové výrobky v celém dodavatelském řetězci. A je to systém, který by měl také umožnit identifikovat to místo v dodavatelském řetězci, kde legálně vyrobené tabákové výrobky přešly na černý trh. Dám vám příklad. Byť je potřeba říci, že tady zaplatili clo. Třeba v roce 2014 britská celní zpráva dala pokutu British American Tobacco, protože dali příliš velkou dodávku vlastních produktů na Belgii. Znamená to, že tabákový průmysl stále pašuje své vlastní výrobky? Možná bychom se měli na to podívat. Takže, kde to začalo? V listopadu 1999 kanadská vláda podala žalobu v amerických soudech, když se ukázalo, že tyto tabákové firmy pašují vlastní výrobu, výrobky. A potom v květnu roku 2000 v Kolumbii, v Kolumbii také podali, nebo Kolumbie podala žalobu na pašování cigaret na Philip Morris u amerických soudů. V roce 2000 Evropská komise a deset členských států zahájilo žalobu proti Philip Morris, Reynolds a Japan Tobacco International na základě toho, že vytvořili globální program pašování cigaret a bránili dohledu vlád nad tabákovým průmyslem, dohado, dohadovali se na, nebo měli cenové dohody a také nelegálně obchodovali s teroristickými skupinami a státy sponzorujícími terorismus. Následně vznikla dohoda EUPMI, ta už tedy teď nefunguje, ale Evropská unie se postavila do čela vyjednávání mezinárodního protokolu o nelegálním prodeji tabákových výrobků. Takže to byla Evropská unie, která vedla tato vyjednání, vyjednávání a měli bychom být na to pišní. Tak. To byla minulost, jak to vypadá v tuto chvíli. Dívala jsem se do noty z 28. června z pera předsednictví vysoké pracovní skupině generálních ředitelů celních zpráv. A je tam řečeno, že kontraband mezinárodních producentů je dnes v Evropské unii daleko méně vidět. Na druhou stranu je problém s cheap whites a padělanými cigaretami, které jsou velkou částí zabavených uh, zakázek. Konkrétní data v té notě nebyla. Tak jsem se snažila data dohledat. Tento diapozitiv pochází z roku 2011 a 2012 a e, je od VCO, Světové celní organizace. A máme tam, nebo vyplývá z toho, že pašování legálních cigaret je větší problém než těch illicit whites a padělaných cigaret. Tady máme diapozitiv z prezentace PMI akcionářům 3 triliony cigaret byly po, po, mimo eh, Čínu prodány ve světě a pouze 2% z nich eh, byly nelegálně padělány. Možná je to proto, že tabákový průmysl říká každému publiku něco jiného. Ale v každém případě, jak jsme viděli, 7% ehm, padělaných cigaret je ten nejhorší scénář. Možná si řeknete, že to jsou jenom čísla, a že jsou to čísla za celý svět a nikoli na Evropskou unii. Tak se podívejme na situaci v Evropské unii. Tady máme shrnuty různé zprávy v rámci projektu Sun a projektu Star a dělá je KPMG pro GPA PMI. A jak vidíte, tak se ukazuje, že pořád 56% nelegálního trhu prodává legálně vyrobené cigarety a to podle dat, které publikoval samotný tabákový průmysl. Takže ať se na to podíváme jakoli, globálně anebo z pohledu Evropské unie, tak výsledky jsou velmi podobné. A to, že polovina nelegálního trhu nebo objemu na nelegálním trhu je vlastní produkce tabákových firm. Jinými slovy tedy, možná se jenom podařilo tabákovému průmyslu udělat z této reklamní katastrofy reklamní úspěch, kdy jsou, se stavějí do pozice oběti, ale zároveň řešitele. Ale ty důkazy nejsou tak přesvědčivé, jako by oni rádi, abychom si mysleli. Takže, jak, jakou strategii si zvolil tabákový průmysl pro to, aby nás přesvědčil o tom, že dělají všechno legálně. Během posledních deseti let ukazovali nebo představovali svou spolupráci a říkali, že orgány činné v trestním řízení se budou především soustředit na padělané cigarety a na ty cheap whites. S tím, že také chtěli propagovat svůj systém, který se jmenuje Identify a říkali, že to je dokonalé řešení nelegálního obchodu. Ovšem, jeho výhodou je, že se v podstatě nedostanou vládní složky do tady těchto továren a že tabákový průmysl se postaví do role hlavního partnera boje proti nelegálním obchodování. Systém Codentify v podstatě vůbec neumožňuje zjistit, který kód je pravý, i když se najdou duplikáty. A jak jsme zjistili, velký problém je samotná produkce tabákového průmyslu. Ale tím to nekončí. Tabákový průmysl velmi dobře zahlazuje své stopy. Tím, že prodávají Codentify údajně nezávislým společnostem. Takže kdo vlastně dneska propaguje to řešení, které vytvořil tabákový průmysl? Kdo vůbec na to je schopen přijít? Přijdete na to vy? Pan Leken může vypadat, že je nezávislý pro vás, pro všechny, Propagoval někdy systém Codentify prezentacemi nebo články nebo účasti na různých zasedáních, které podporovali Codentify? A pokud ano, tak věřili byste tomu řešení, které chce propagovat? To jsou jenom otázky. Tak. Závěrem, mám pocit, že 10 minut už končí, které mě byly dány. Chci jednoduše říci, že tabákový průmysl se stále zapojuje do nelegálního prodeje svých vlastních výrobků. A byť je pravda, že se stále méně zabavuje zásilek, no tak když vám doma hoří a máte tam alarm, tak co uděláte? No určitě určitě neodmontujete alarm ten systém, oni vlastně mají systém jenom proto, aby byli schopni kontrolovat svou vlastní produkci a co se s ní stane. Jak jsme slyšeli, nelegální obchodování s tabákovými výrobky je globální problém, potřebuje globálné, globální řešení a protokol WHO eh, FCTC je určitě to správnou odpovědí. Organizace, která propaguje systém Codentify, ať už se jakkoliv eh, převlékne do jakéhokoliv převleku, aby té byste neměli pos- naslouchat a třetí strana mimo Evropskou unii by se měla podívat na evropský systém, aby zajistila, že jakákoliv manipulace tabákových výrobců byla odstraněna a aby následně ten systém sledování a stopování eh, těchto výrobků po světě byl interoperabilní. Takže dala jsem pár obecných připomínek, Chtěli bychom zajistit, že, ne, že definice nezávislosti je opravdu neprůstřelná a že ji nenapsal tabákový průmysl. A chtěli bychom zajistit, že smlouvy mezi společnostmi pro ukládání dat a výrobci mohou být zkontrolovány Evropskou komisí poté, co byly podepsány a také chceme zajistit, aby ty standardy pro bezpečnostní prvky a jednotný jedinečný identifikátor jsou propojeny, protože teď nejasné, jestli tomu tak bude tak aby se nedal naklonovat anebo změnit eh, tento jedinečný kód. A také kolky na evropské úrovni by mohly být dobrým řešením, pakliže ovšem nebudou podporovat nějaké monopoly. Děkuji. Já bych tak. Promiň. Děkuji. Děkuji. Chci dát eh, jméno, tedy panu, eh, chci dát slovo panu Lekenovi a prosím, představte také trošičku svou organizaci a máte slovo. Thank you. Uh, first... Děkuji. Nejprve chci poděkovat předsedům a předsedkyním za pozvání. Jménem Koalice proti nelegálnímu obchodování a Authors Worldline, pro které pracuji, Atos Worldline, chci poskytnout informace o vytváření takovéhoto systému pro stopování a sledování tabákových výrobků na základě Evropské tabákové směrnice. Odkáží k tomu, co říkala paní Berlety. Možná, že já budu jeden z těch stromů v tom lese, o kterém ona hovořila, který teď řeší jedno konkrétní téma. Chci tedy poskytnout velmi rychle přehled o kompetenčním centru ATOS, ve kterém pracuji, a potom také poskytnu odpovědi na otázky, které jsem dostal. A to z toho důvodu, že chci ukázat, proč máme právo hovořit o problematice sledování tabákových výrobků. Takže tyto otázky jsem měl pojednat, tak jenom abych řekl, pro koho pracuji. A to vede v oblasti digitálních transformací, pracuje pro nás zhruba 100 tisíc lidí po celém světě. Tady si musím otestovat techniku. Teď už to funguje. máme obrat 12 miliard euro ročně. Jsme považováni za hlavní společnost v Evropě, která poskytuje cloudovou, infrastrukturovou, infrastrukturovou a platformovou službu. Každý rok zpracováváme 6 miliard pladeb a 100 milionů platebních kart, karet. Máme kompetenční centrum, které se jmenuje Track and Trace a soustředuje se na daňové úniky a daňové podvody a, a e, pašování a falešné výrobky, falšované výrobky. Jsme nezávislým poskytovatelem informačních řešení, jinými slovy tedy nevlastníme produkty a software, jsme systémovým integrátorem, který využívá technologie třetích stran a pravidelně hodnotíme nové platformy pro sledování a vyhledávání, a to na základě požadavků svých klientů, ať už se soukromého nebo veřejného sektoru, a snažíme se je optimalizovat tak, aby eh, vytvořili řešení na míru. Teď k tomu, co říkala paní Belety. Nové technologie, Codentify a další technologie, které sledujeme, prostě hodnotíme a snažíme se zjistit, jestli by mohli vyhovovat pro potřeby svých, našich klientů. Pocházíme původně z průmyslu, což je naší výhodou. Víme, jak nastavit eh, tiskárnu pro kodex, ale také kameru, která ten kód bude číst v produční lince. Máme zkušenosti z různých odvětví, farmaceutického průmyslu, tabákového průmyslu, pivního průmyslu, luxusních zboží, náhradních dílů, co jsou všechno oblasti, kde se obchoduje i nelegálně a s padělaným zbožím. Sledujeme také trendy, zkoumáme trh. Například jsme byli zapojeni do zprávy Track and Trace 2020. Tady nepůjdu do podrobností, ale pokud budete chtít kopii, tak vám ji rád poskytnu. Diskusi o TPD sledujeme už řadu let, stejně tak, jako jsme sledovali směrnici o falš, falšovaných a lécích a podobně. Směrnice o tabákových produktech z roku 2014 uvádí, že je potřeba zavést do praxe do května roku 2019 systém sledování a vyhledávání tabákových výrobků. Jsme tedy pod obrovským časovým tlakem pro prováděcí akty prováděcí lhůta u hospodářských subjektů byla 18 až 24 měsíců. Podle nás většina z nich nebude schopna své systémy přizpůsobit, protože zatím stále neví, jak ten systém bude fungovat a co musí udělat pro to, aby naplnili zákonné požadavky. Dnešní téma Naše informace pocházejí z pravidelných kontaktů s maximem zainteresovaných stran. Snažíme se zjistit, jaké mají cíle a jakým čelí problémům. Tedy zástupci členských států, jejich ministerstva, finance, zdravotnictví, celní zpráva a podobně, ale také se díváme na velké výrobce, malé výrobce, distributory a velkou obchodníky. A kromě toho se snažíme zachovat eh, pravidelné kontakty s generálním ředitelstvím Sante a snažili jsme se podělit o naše zkušenosti, ale bylo to těžké. Aktivně jsme se ale účastnili různých seminářů se zainteresovanými stranami v DG Sante a poskytli jsme také připomínky v rámci veřejného připomínkového řízení. V květnu na zasedání se zainteresovanými stranami Evis předložil poslední údaje o různých politických alternativách, které zvažují při vytváření tohoto systému. Na základě dalších informací, které jsme získali od svých kontaktů, jsme pochopili následující. Zvažují se tyto možnosti. Teď kdo bude dělat co? Preferovanou možností je model smíšeného řízení, který vychází z toho, že členské státy zvolí orgány, které budou odpovědné za vytvoření jednotných identifikátorů. Buď to tedy kódy výrobcům, kteří je dají na krabičku a potom to dají do systému ulož, ukládání dat. A pak je to agregováno do dalších úrovní a naskenováno různými operátory, eh, kteří jsou eh, zapojeni do obchodování až do toho posledního hospodářského subjektu před malou obchodem. A všechny hospodářské subjekty musí zaznamenávat do tohoto systému veškeré pohyby tabákových výrobků. Teď k tomu jednu technickou věc. Ono to zní možná velmi odborně, ale z našeho pohledu tento systém veřejného smíšení se zdá být velmi rozumný a realistický. Hlavním klíčovým, hlavnou, hlavní klíčovou součástí je ten jednotný identifikátor a tím, že to dáváme do rukou členským státům, tak umožňujeme členským státům, aby si to kontroly a že to je nezávislé na výrobcích, kteříž to ale musí sledovat své výrobky. Generální ředitelství Sante se soustředí na tyto jednotlivé jedinečné indikátory. Některé strany možná úplně neznají stávající techniku a neví, co dovede. Mnozí se obávají toho, že výrobci si skopírují kódy. Ale je to tak, že každý kód si může nakopírovat kdokoliv. Zabezpečení kódu to pochází z nezávislé databáze, která je v tom modelu ukládání údajů. A systém by si okamžitě všiml toho, že existují dva stejné kódy. Čili pokud najdete něco s okopírovaným kódem, tak to nebude sedět z databází a v podstatě chytnete toho výrobce. Tak, teď k modelu ukládání údajů. Kombinovaný model se zdá být tou preferovanou alternativou, který vychází z několika systémů pro ukládání dat a řízení. Každý systém řídí data, které se týkají produktu od určitého výrobce. Druhou součástí je nezávislý systém dohledu z Evropské unie, který umožňuje celkový pohled na údaje a to na základě údajů, které jsou skladovány eh, lokálně. Některé členské státy by rády měly svůj vlastní systém ukládání dat. To by se asi dalo představit, že by každý stát měl svůj paralelní systém, ale nemyslíme si, že by to bylo hospodárné, protože byste vlastně měli několik kopií stejných dat, což něco stojí. Generální ředitelství Sante chce dále využít tento centrální dozorový systém tím, že tam přidá analytické schopnosti a podle nás to je správné řešení, protože to zefektivní efektivní činnost národních a mezinárodních orgánů činných v trestním řízení. Datová analytika, na to by se měly soustředit veškeré strany, které chtějí snížit a nezávislé obchodování a padělané cigarety. Nevládní organizace, průmysl, vláda, všichni se na tom zhodnou. Teď, co se týče dalších zvažovaných politických možností, tak jenom velice stručně. Máme za to, že jsou smysluplné a mohou vést k výkonnému systému pro sledování a vyhledávání tabákových výrobků. Ale háček je v tom, že není vždy úplně jasné, co zvažuje generální ředitelství Sante, co chce dát do právní úpravy a co zvažuje pouze z akademického pohledu. My jsme jim sdělili dva problémy, které vidíme po květnových zasedáních se zainteresovanými stranami. Doufáme, že to vyřeší. Jak generální ředitelství Sante zajistí business continuity? My jsme například zjistili, že v tomto systému se předpokládá, že ten centrální systém pro dohledávání bude muset a, vyslat automatizovanou zprávu, než výrobce pošle cigarety na trh, což může blokovat logistický proces, protože každý systém může v nějakou chvíli selhat. Technicky je to sice proveditelné, ale nemyslíme si, že to přináší další hodnotu. Hleda, že by takovýto kontrolní mechanismus byl cílem článku 15. Teď druhý problém je, jak generální ředitelství Sante zajistí, že budeme mít opravdu proveditelný systém jedinečné identifikace. V tuto chvíli navrhuji, aby šlo o zvláštní proces od, a že by to nebyl stejný proces jako identifikace krabiček. Tento systém mají řídit členské státy. Všechny průmysly používají GS1, to, je, to jsou kódy pro kontejnery a tím pádem vlastně sledují na úrovni pelet. A kromě toho také používají kódy SSCC u krabic a pelet, pakliže dochází k reagregaci. Velký obchod a distributor vlastně neustále používá znova a znova tady tyto palety. Takže pokud budeme mít pro tuto agregační úroveň zvláštní jedinečný ukazatel, eh, identifikátor, tak to bude drahé a naruší to logistiku. A může se stát, že malé a střední firmy na to narazí nejvíce a nebudou schopny tyto požadavky naplnit. Zase, technicky je to providitelné, ale nevidíme, jakou hodnotu to přináší. Hleda, že by vytváření kontrolního průmyslu, eh, kontrolního mechanismu bylo eh, cílem podle článku 15. A teď k otázkám, na které jsem měl odpovědět. Mohl by takovýto systém EUTT přispět k řešení problémů eh, typu illicit whites? Takovýto systém má ukázat, jak vypadá legální produkce tabákových výrobků v Evropě. Illicit whites jsou legální cigarety, které byly vyrobeny mimo EU, jenom proto, aby byly přepašovány na evropský trh. Jinými slovy se tedy na ně nevztahuje tento systém TPD. Znamená to, že ten systém nemůže pomoci vyřešit problematiku illicit, těchto cigaret, těch illicit whites, které z 80% pocházejí v zemích, ze zemí mimo EU? No může. Pokud by generální ředitelství Sante vytvořilo nový systém, který by umožnil spolupracovat s dalšími zeměmi mimo Evropskou unii, konkrétně tedy eh, těm zemím, které přistoupily na protokol FCTC, tak potom dojde ke snížení pašování těchto legálně vyrobených cigaret do Evropy nezapomínejme na to, že my jsme hlavně odborníci na techniku a ne na nelegální obchodování. Ostatní země, které se účastní protokolu FCTC, přijmou nebo nepřijmou tento systém či standardy Evropské unie. To by bylo možné pouze tehdy, pokud evropský systém bude jednoduchý a pokud bude vycházet z relevantních otevřených standardů. A to umožní ostatním zemím, aby jednoduše komunikovali s Evropskou unii jednoduchý systém, který se dá jednoduše přizpůsobit, stojí na otevřených standardech, ten nedá sousedícím zemím Evropské unie výmluvu pro to, aby to nepodepsali, tento protokol. Pokud ten systém bude složitý, tak to tyto státy budou považovat za překážku a budou otálet ratifikaci protokolu FCTC. A závěrem chci říci, že pokud model vycházející z preferovaných politických možností bude základem prováděcích aktů, tak zainteresované strany, kterým záleží na kontrole interoperabilitě, eh, se k němu připojí. A v tomto případě systém, tento systém Evropské unie poskytne dobré informace o legálním dodavatelském řetězci a může pomoci členským státům orgánům činným v trestním řízení a další zainteresovaným stranám, které se účastní tohoto boje proti nelegálnímu obchodování. Především pokud to bude zapojeno, propojeno s analytickými nástroji a tím vám děkuji za pozornost. Uh, děkuji. Děkuji, děkuji všem našim hostům a teď se kolegové obracím na vás, jestli máte nějaké otázky, ale samozřejmě musíme dávat pozor na čas. To znamená, chceme, aby samozřejmě všichni se mohli vyjádřit, ale zároveň také, aby panelisté mohli odpovědět na ty otázky. Takže v tuto chvíli tady mám seznam řečníků a já se ptám, zdali je tu ještě někdo, kdo se chtěl přihlásit o slovo a neučinil tak. Ještě a pan Salafranka. A pane, pane Salafranku, vy jste na seznamu. Pane Sany, vy jste taky na seznamu, výborně. Takže paní Ajuso, prosím, dvě minuty, dvěma, dvě minuty. Prosím vás, držte si těch dvou minut. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já budu extrémně stručná. Když jsme se bavili o nařízení o tabákových, o, o směrnici o tabákových výrobcích, tak jsme hovořili o tom, že potřebujeme nějaký systém uh, sledování a vyhledatelnosti a že to je systém, který nemohou samozřejmě vytvářet, eh, nemůže vytvářet průmysl, ale nezávislé organizace. To je přesně to, o čem jsme hovořili. Teď já nejsem jaksi odbornicí v systémech sledování a vyhledávání. Nicméně, Tady samozřejmě jde o to zajistit interoperabilitu, efektivitu, ale zároveň také musíme zajistit, že tady bude docházet k výměně informací se třetími zeměmi, což je samozřejmě velmi důležité i pro export. Já tedy si dovedu představit, že to všechno bude samozřejmě předmětem sekundární legislativy. Nicméně já se ptám, kdo kdo vlastně bude rozhodovat o tom, které podniky budou moci tedy provádět tuto, toto sledování a dohledávání a jakým způsobem se tady eh, budou moci rozhodovat nebo jaké kapacity a pravomoci budou mít eh, členské státy. Děkuji, děkuji paní Ajuso za skvělé dodržení času. A dále jako paní, paní, pan, paní. Paní předsedkyně o Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za to, že jste zorganizovali eh, toto slyšení. Za to jsem eh, rozhodně chtěla poděkovat. Eh, já jsem velmi rád, že toto slyšení se odehrává, protože já už jsem mnoho let v rámci práce v Evropského parlamentu zabývám otázkou vlivu tabákového průmyslu a také dopadech tabákových výrobků na životní prostředí. O tom jsme hovořili už dnes ráno. Mám několik otázek několik otázek na naše hosty. E, pro mě je samozřejmě velmi důležité, aby celý ten výrobní řetězec byl pod kontrolou. To znamená od, té, od těch surovin až po konečného zákazníka. A samozřejmě tady je třeba zabránit jakémukoliv nelegálnímu obchodu v jakékoliv eh, fázi celého toho výrobního řetězce, to znamená až do toho prodeje. Další otázka. Je velmi důležité, aby se všichni opravdu účastnili, to znamená i producenti se toho musí eh, účastnit. Eh, to znamená, nevím, například eh, můžeme hovořit o různých aplikacích na smartfonech. Eh, zdali by něco takového vůbec bylo možné, protože pro mě by bylo hodně důležité, aby v podstatě i spotřebitel mohl rychle reagovat ve chvíli tedy, když budeme hovořit o nějakém takovémto systému, který by měl fungovat od května 2019, no tak samozřejmě musíme vycházet z toho, že tady eh, Imperial Tobacco, Tobacco International budou aktéři, kteří se toho budou účastnit, protože samozřejmě víte, že dohoda s tou, japonským podnikem vyprší v roce 2022 a ta další dohoda s tím druhým podnikem v roce 2030 30. Takže já eh, říkám, eh, možná nebudeme už potřebovat tyto, tyto přátelské dohody s Filip Morisem a dalšími eh, podniky. Ano, pořád to ještě existuje, ale tyto dohody byly právě podepsány z toho důvodu, že jsme chtěli vylepšit tu dohledatelnost. Ono to vycházelo z iniciativy jednotlivých podniků, ale v tuto chvíli už ten účel, ten cíl náš je jiný a to je správné. Děkuji. Paní Groste, prosím. Děkuji mnohokrát. Co se týče aplikace směrnice o tabakových výrobcích a článku 15 a 16, tak všichni se shodneme na tom, že to je opravdu zcela zásadní pro systém monitorování a dohledávání a musí to být systém, který bude zcela nezávislý, jak už bylo řečeno. Eh, co se týče toho eh, systému generování eh, jednotlivých kódů a tisku, tak to musí být systém, který jednoduše bude řádně fungovat musí to být také systém, který bude také pod kontrolou eh, národních celních eh, úřadů a zároveň je třeba zajistit, aby ty rejstříky byly zcela nezávislé. Je také důležité, aby tento systém bude úplně zcela striktně respektovat protokol Mezinárodní zdravotnické organizace v oblasti boje proti nelegálním tabakovým výrobkům. To znamená, tady musíme splnit samozřejmě celá jasně eh, ve směrnici stanovené lhuty. Moc času nám nezbývá zbývá. A já si myslím, že tady si musíme uvědomovat eh, i tento tlak. Já bych rád v tuto chvíli eh, vystoupil proti těm, kteří se snaží nějakým způsobem omezit také eh, naší Eh, eh, na, naše možnosti právě ve chvíli, kdy eh, říkají, že tady musí být pouze jeden operátor, protože tady je spousta malých podniků, které tím budou nějakým způsobem ovlivněny. Takže já se ptám, zdali byste se podívali na ty náklady těch různých jaksi možností, protože tady samozřejmě musíme spolupracovat i s národními úřady. Děkuji, děkuji paní Grostet a dále pan Holbeny, prosím. Pan Holbeny. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu dále hovořit ve svém jazyce. Děkuji, děkuji i jako člen výboru pro životní prostředí si myslím, že musíme umět hodnotit a zhodnotit vlastně říci, že jsme velmi rádi, že na toto společné slyšení byli pozváni všichni, kteří byli pozváni. Pro mě to je velmi pozitivní, že tady jsme si mohli vlastně vyschednout tyto prezentace a můžeme v tuto chvíli také na ně reagovat a pokládat otázky. Samozřejmě všichni víme, že kouření prostě nikdy nebude zdravé a to ať v podstatě přijmeme eh, rozhodnutí či opatření, jaká přijmeme. To znamená, že já si myslím, že tohle je zcela jasný předpoklad, ze kterého musíme vycházet. Prostě eh, kouření není zdravé, to je jasné. Nicméně, já se ptám, jakým způsobem tady budeme tedy dohlížet na ochranu zdraví, jakým způsobem tady tady chceme vytvořit systém, který nebude v podstatě okamžitě eh, vylučovat malé podniky, protože tady v podstatě hovoříme o velikém množství pracovních míst. A proto chci říci, že nesmíme zapomínat na to, a připomínám to, že jsou tady i e, třetí státy mimo EU, které tady hrají velmi důležitou roli a proto se ptám, protože tady máme spoustu výrobků například z Ukrajiny, z Běloruska. Ptám se, co s tím uděláme? A ptám se komise, zdali si nemyslí, a hovořila o tom i paní Grosted, že by tento systém by měl v podstatě vylučovat právě malé a střední podniky. Protože tady samozřejmě jde o ochranu zdraví, o to nám jde. Chceme tady chránit zdraví. Tady jsme si stanovili pět let. Pět let proto, abychom ochránili vlastně e, zdraví a zajistili ty nejvyšší standardy, ale už nám zbývá méně jak jeden rok, protože tady hovoříme o květnu 2019 a proto se ptám, zdali nedat jaksi těm malým producentům trošičku víc času, protože oni prostě nebudou mít čas na to, aby se připravili. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit stručně. Eh, já chci hovořit o té kodifikaci a komise o tom hovořila ve chvíli, kdy hovořila o těch jedinečných ověřovacích kódech, které budou v podstatě generovat ty třetí strany. Takže já se chci zeptat, jakým způsobem tady Nextu bude hrát nějakou roli. A i v souvislosti s článkem 15.8, tak chci se zeptat, jakým způsobem my zajistíme, že ti auditoři budou jednat nezávisle, protože tyto auditní společnosti samozřejmě mají mezi svými klienty eh, také tabákový průmysl. A co se týče té odborné skupiny zabývající se nelegálním obchodem, tak kdo bude vlastně vůbec členem té pracovní eh, skupiny? Budeme tím způsobem také ověřovat ty státy jmenované eh, odborníky, protože my samozřejmě musíme vědět, kdo bude tím odborníkem a nevím, jak se tady budou prověřovat, takže to je něco, co mě rozhodně zajímá, jak budeme postupovat. Děkuji, pan Sany, prosím. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem samozřejmě bedlivě naslouchal všem těm prezentacím a je pravdou, že můj zájem o tento, toto téma neustále narůstá. A já jsem tomu porozuměl tak, že tady existují určité lhůty, lhůty, které je třeba dodržet a které brzy vyprší. A musím se přidat ke svému kolegovi Helvíni, který v podstatě hovořil o té své obavě, zdali tady budeme schopni dodržet ty lhůty pro rok 2019. A to je opravdu za chvilinku, je to za chvilinku. A to je také, proč já se komise ptám. To znamená, kdy plánujete vlastně všechny ty eh, eh, konzultace a kdy začnou veřejné konzultace? Protože to je jenom otázka, co se stane, když většina výrobců, i těch malých a distributorů, prostě to nesplní ty podmínky. Co, co se stane? Budou nuceni prodávat na černém trhu, nebo, nebo co se stane? Jaké to bude mít dopady? A také se chci odkázat na jednu větu zástupce komise, protože on hovořil o tom, že provedli konzultace se zástupci průmyslu a prodeje. A říkal, že to bylo opravdu zcela nezbytné. A já si myslím, že tady v podstatě musí existovat hlavně absolutní důvěra mezi všemi hráči, protože jinak Jinak si tady myslím, že existuje velké riziko. Myslím si, že jinak to prostě opravdu všechno skolabuje. Celý ten systém prostě skolabuje a to je něco, co samozřejmě nikdo z nás nechce. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Dali, prosím. Thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji samozřejmě také všem hostům, kteří za námi přišli. Mám tři rychlé otázky. Jedna otázka jde trošičku více nad rámec toho, co právě říkal pan Boylen. Pan Seikl v podstatě zmiňuje článek 15, který v podstatě eh, vytváří nezávislý eh, systém pro sledování a vyhledávání. A také tady máme eh, směrnici o tabákových výrobcích, článek 15 odstavec 8, ve kterém se hovoří, že tady vlastně producenti musí vlastně vyhledat nezávislého dodavatele těchto služeb. A já se ptám, říkám, jakým způsobem my zajistíme, že ty, tyto nezávislí smluvní partneři budou opravdu stoprocentně nezávislí. A také bych chtěla vědět, jaká kritéria tady v tuto chvíli jsou nastavená tak, aby toho bylo, abychom to zajištění. Paní Bertalety hovořila vlastně o té identifikaci v rámci poskytovatelského řetěz, řetězce a takové eh, hovoří v podstatě o té možné odchylce na černý trh. Tady máme velký procentuální podíl v podstatě na eh, v podstatě tady máme ty takzvané cheap whites a také máme jaksi legální produkty na černém trhu. Uh, takže jestli k tomu můžete něco říct a zdali vlastně ten evropský eh, systém je eh, udělaný tak, aby mohl kontrolovat tedy tento černý trh s cigaretami a jakým způsobem my se v podstatě s touto právní mezerou eh, vyrovnáme. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Mazronis, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Děkuji, děkuji za tuto velmi zajímavou debatu a také za poskytnuté informace. Já tady mám eh, určité otázky na zástupce Evropské komise. Chci vědět, jaké kroky udělala komise pro to, aby zajistila to, že budou splněny požadavky, které vycházejí ze směrnice o tabákových výrobcích v oblasti právě dohledávání a prodeje Eh, tabákových výrobků. Protože partneři byli skontaktováni, byli skontaktováni tedy, eh, nebo se tady aplikují nějaké jiné režimy pro produkci, která je určená na export za druhé. Jak zajistí Evropská komise to, aby ten evropský systém byl kompatibilní s dalšími mezinárodními systémy? A nakonec se ptám, zdali je pravdou, že Evropská komise navrhuje zřízení Evropské agentury, která bude centralizovat distribuci všech tabákových výrobků. Pokud je tomu tak, tak se ptám, jaké tato agentura vlastně měla mít eh, pravomoc. A děkuji za eh, odpovědi, které doufám uslyším. Děkuji, pane Mazuronisi, a slovo má paní Gardíny. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Takže jim děkuji eh, za ty eh, otázky a děkuji také za eh, ty otázky paní Ayuso, pana Holvéního a paní Grostet. Já jsem tedy také optimistkou v souvislosti s tím, co řekla komise, že tedy si myslí, že ty lhůty v podstatě budou dodrženy, ale ono to je opravdu pozítří, takže já nevím, nevím, jak toho chceme dosáhnout. A co se týče udržitelnosti a efektivnosti, tak nevím, do jaké míry se nám to podaří. A já se ptám, když už jsme tedy tak optimističní, tak eh, z jakých informací vycházíme? Eh, nebo na čem se zakládá tento optimismus. A co se týče toho systému, tak já si myslím, že tady by celý ten systém mohl v podstatě vést eh, k monopolu, ale to jde přesně proti základním principům Eh, Evropské unie v souvislosti s volným obchodem a s demokratickou účastí na eh, s jednotném trhu. To znamená, my tady potřebujeme eh, systém, který bude vycházet ze, z otevřených standardů a z nákladů, které budou přijatelné také pro menší eh, aktéry. A to jsou věci, na které jednoduše nemůžeme nemůžeme zapomínat. Pokud bychom jednali jinak, tak by to šlo proti základním principům Evropské unie. Já vidím, že tady v podstatě nejzajímavějším eh, příspěv, ten nejzajímavější příspěvek vždy vlastně eh, mají eh, členové celní služby, protože ti vždycky mají velmi dobré nápady a návrhy. Pan Kon, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já mám také jenom několik eh, krátkých otázek. Ještě předtím, než eh, jsem nastoupil do Evropského parlamentu, tak jsem byl auditorem, to znamená, že se v otázkách podvodu docela dobře vyznám. Tady si myslím, že členské státy nesou opravdu velký podíl zodpovědnosti. Eh, to znamená, že Oni stojí za tím zrychlením a efektivitou procesů. To znamená, že já bych byl velmi rád, kdyby všichni se tady na tom shodli a akceptovali tom. Co se týče lhůt, tak eh, v podstatě víme, že eh, některé členské státy se v podstatě postavily proti, nesouhlasí tedy s tím, co navrhuje komise a jak tedy postupovat nebo, jedn, nebo jak přistupovat s těmi, již, eh, s těmi tabákovými výrobky, které jsou již v distribuci a to od roku 2019. Děkuji, děkuji. Pane Franko máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já jsem nekuřák, ale i tak mě ta debata velmi zajímá. A Chtěl jsem tady vyzdvihnout důležitost těch časových lhůt ve chvíli hlavně, kdy hovoříme o implementaci a aplikaci, ve chvíli, kdy vlastně hovoříme o těch lhůtách pro rok 2019, to znamená ty eh, klasické cigarety rok 2019 a ty ostatní produkty rok 2020. Takže eh, jak eh, ten časový harmonogram u Evropské komise vypadá, jak se dosáhnout dodržení těchto lhůt a myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu bude chtít eh, dodržet ty lhůty, tak eh, jak to chcete udělat? Eh, také, co říkala paní Ajuso, tady musíme zajistit interoperabilitu, efektivitu celého systému a hlavně musíme udělat všechno pro to, aby tady nevznikl nějaký monopol, paní předsedkyně. Takže v tomto smyslu si myslím, že Evropská unie musí udělat všechno pro to, aby opravdu zřídila a vytvořila mezinárodní standardy, které budou také akceptovatelné a přijatelné pro další regiony. To znamená, že to musí být systém, který nebude příliš komplexní, příliš drahý, ale bude to systém, který bude také přijatelný a aplikovatelný pro jiné regiony. Myslím si, že je také velmi důležité, abychom se tady zamýšleli na dopady, které toto všechno bude mít na pracovní trh a také je třeba se zamýšlet nad eh, tou skutečností, zdali tady, jak si začneme nějakým pilotním eh, projektem pro určité projekty. A stejně jako paní Gardiny mě vlastně zajímá, jakým způsobem v podstatě konference zástupců celních úřadů se k tomu staví a jakým způsobem nebo co využívá právě v tomto boji proti nelegálnímu obchodování s cigaretami. Děkuji, paní Zoma. Děkuji, paní předsedkyně. Já navážu na to, co říkal předchozí řečník. Mně také není jasné, jak do konce tohoto roku má být hotový prováděcí akt a jak ho zde máme probrat v parlamentu do konce roku, ve chvíli, kdy ještě neexistuje. Má komice v plánu to teď e, lámat přes koleno, jenom aby dodržela lhutu? Nebo přemýšlí e, komise o tom, že dojde k prodloužení lhůty? Ehm, nebo že bude nějaké eh, testovací období, protože já si nedokážu představit, že eh, ta lhuta na prováděcí akty bude dodržena. Eh, spíš bychom se měli zamyslet nad tím, jak tu lhůtu změnit. Poté mezinárodní standardy. Hovořil o tom kolega Salafranka. Já to považuji za nesmírně důležité. Situace je taková, že eh, na trhu už existují systémy sledování, například eh, v oblasti ryb, a tam to funguje. Eh, mě by zajímalo, jestli komise se zabývala tím, že by přebrala takovéto systémy, především, že by přebrala jejich zkušenosti z nejlepší praxe a e, zda by e, použili takovéto systémy. Já myslím, že to není k smíchu. Já myslím, že je to celkem jedno, jestli to jsou ryby nebo tabák. E, dále. Myslím si, že takovýto nový systém sledování vyžaduje také nový hardware, nebo je možné nějak využít stávající hardware. A další věc má a komice v plánu využít výsledků pilotních projektů v členských státech, eh, nějak tyto výsledky zohlednit. A poslední otázka se týká definice. Eh, směrnice o tabákových výrobcích eh, předepisuje, že veškeří aktéři na trhu a na výrobě tabákových výrobků se musí účastnit eh, systému sledování a vyhledávání tabákových výrobků. Místo, kde se výrobky prodávají, je definováno jako to místo, kde jsou eh, výrobky připraveni k dispozici spotřebiteli. Situace je taková, ale že celá řada eh, prodejců má centrální sklady a má existují různé filiálky, ale ty filiálky, filiálky by v podstatě byly vyřazeny eh, z toho systému eh, těch míst, které prodávají přímo eh, spotřebitelům. Takže mě by zajímalo, jestli tato místa také spadají do směrnice. Paní Kadenbach. Moje otázka je slučna, stručná. Já bych se chtěla zeptat, zda a pokud ano, tak jaké jsou zkušenosti se sledováním a vyhledáváním v oblasti léků a jak jste zohlednili tyto zkušenosti s tímto systémem v oblasti léků právě při přípravě systému pro sledování tabákových výrobků. Myslím, že ta paralela s rybami nebyla úplně eh, šťastná. A nyní paní Gressle může položit otázku a může pokračovat v předsedání. A děkuji. Já jsem, byl eh, trochu, eh, já jsem byla trochu zklamána vaší prezentací. Eh, doufala jsem, že se dozvíme více konkrétních kroků. Je to pro nás důležité, protože pokud nebudeme dávat pozor, potom každý malý stánek, každý jednotlivec, každý malý tabák bude čelit našim požadavkům a potom po nás budou házet kameny. E, zkrátka potřebujeme takový systém, který bude e, interoperabilní, který bude mít e, otevřené standardy. Jak jste daleko a je komise také v kontaktu se sekretariátem FCTC, tak aby tento sekretariát se mohl zapojit a zkontrolovat, zda vaše návrhy jsou kompatibilní s protokolem FCTC? A pokud je o OLAF, mám otázku, jste zapojeni do těchto úvah o e, systému sledování a vyhledávání a jste zapojeni také do konkrétního formování e, tohoto systému. A vy jste hovořili o, e, vy jste hovořila také o těch 3,8 e, e, milionech cigaret. E, kolik z těchto cigaret bylo od e, skutečně originálních výrobců, původních výrobců? Nyní má slovo komise. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se pokusil odpovědět na otázky. Za prvé, časový rámec. Komise si je toho vědoma. Náš cíl a zdá se, že ho dosáhneme a plánujeme, že odpovídající akty budou eh, přijaty do konce tohoto roku a myslím si, že to dovolí mi dostatek času na implementaci. Eh, také eh, náš plán je zveřejnit návrhy aktů předtím, než budou přijaty na čtyři týdny. Cílem je, aby to bylo před koncem léta. Takže budete mít hodně informací už koncem léta ta lhůta 2019 se týká cigaret a e, doutníků. A u dalších tabákových výrobků eh, je ta lhůta až rok 2024-2025. Eh, další otázka se týkala nezávislosti. Samozřejmě je nutné zajistit, aby existovala jasná kritéria eh, při schvalování nezávislých třetích stran. Nezávislými znamá, zna, znamen, nezávislý znamená nezávislý na a, tabákových výrobcích podle protokolu FCTC. Eh, my chceme eh, v návrhu legislativy vypracovat kritéria, která se budou soustředit například eh, na hodnocení toho, zda tyto entity jsou nějak organizačně, právně nebo jiným způsobem propojeny s tabákovými výrobci. Tato společná kritéria pomohou zajistit, aby eh, jednotné standardy byly používány eh, ve všech případech. Pokud jde o malé a střední podniky a náklady, my jsme se na to velice soustředili v hodnocení dopadů a v přípravě našich návrhů. Nejdříve bych chtěl eh, všechny ujistit, že maloobchodníci nebudou podléhat žádným specifickým požadavkům s výjimkou možná eh, jednorázové registrace maloobchodníka. A já myslím, že to skutečně bude v nejlepším zájmu eh, legitimních maloobchodníků, kteří se chtějí vyhnout nelegálním maloobchodníkům. Náklady jsme hodnotili v hodnocení dopadu a myslím, že budeme schopni jasně prokázat, že jednotkové náklady na balíček budou velice nízké, v podstatě nezanedbatelné. Takže nákladová efektivita těchto opatření je velice vysoká. Dále, ptali jste se na třetí země. Samozřejmě to je věc, kde Evropská unie chce zajistit, aby co nejvíce zemí na světě implementovalo a ratifikovalo protokol. To je naprosto zásadní věc. Je to v podstatě jediná naděje, že budeme mít na globální úrovni mít systém boje proti nelegálnímu obchodu. Samozřejmě chceme ukázat, jak je možné tyto věci dělat a tím budeme motivovat třetí země, aby zavedly podobná opatření. Jsme eh, v úzké spolupráci se sekretariátem FCTC. Naším hlavním principem je zajistit, aby vše to, co děláme, eh, odpovídalo protokolu a aby to bylo kompatibilní s jakýmkoliv dalším systémem eh, třetích zemí. Je samozřejmě velice důležité, abychom postupovali co nejrychleji, protože myslím, že to pomůže odpovědět na celou řadu technických otázek, které mohou mít třetí země. Jak už bylo naznačeno, eh, eh, rozsah systému je eh, v podstatě identifikovat tu, to místo, kde se produkt dostane z legálního řetězce dodávek do toho nelegálního řetězce dodávek. My jsme o tom hovořili s členskými státy. Mohu vám uvést příklad. Členské státy budou lépe schopny identifikovat náhlé změny například pokud se dějou na úrovni distributora nebo maloobchodníka a zjistí, eh, zda se zde náhle eh, mění nějaký vzorec, budou vědět, že třeba se na to místo soustředit. To ten nový systém umožní, takže to bude efektivní eh, způsob, jak bojovat proti například padělkům nebo nelegálnímu trhu. Byli jsme také v úzkém kontaktu se všemi zainteresovanými stranami. samozřejmě jsme byli opatrní především, pokud je o článek 3 FCTC, o článek 5.3 FCTC, kde se hovoří o vztahu mezi regulátory a tabákovým průmyslem. Uh, Neznamená to, že by tabákový průmysl eh, nám nemohl říci o svých názorech. My jsme byli v tomto procesu velice transparentní a myslím, že každý z nás se za to může zaruš, zaručit. Byli jsme také v úzkém kontaktu především s úřady, které prosazují právo, protože chceme mít systém, který bude především pomáhat jim. A eh, obdrželi jsme také užitečný feedback od eh, celníků a dalších úřadů. A tyto kontakty dále pokračují. Myslím, že jsem odpověděl na všechny otázky, snad jsem na nic nezapomněl. Frau Hoffmann, bitte. Paní Hoffmann. Ja, vielen, vielen Dank, Frau. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. E, na mě se obracelo také několik otázek a tak bych na ně chtěla odpovědět. Budu odpovídat anglicky. Za prvé zde zazněla otázka od pana Parňo. A pokud je o dohody o tabáku, zda je zde nutnost pokračovat v těchto dohodách s tabákovým průmyslem ve chvíli, kdy bude fungovat systém sledování a vyhledávání tabákových výrobků podle směrnice. Jak jste, pane Parňo, správně zdůraznil, máme tři dohody s tabákovým průmyslem, není to jenom komise, Myslím, že všechny členské státy, nebo téměř všechny členské státy jsou partnery, jsou eh, součástí těchto dohod. A tyto dohody vyprší v roce 2022 a 2023. 30. Pokud jde o sledování a vyhledávání, jak už jste zaznělo, pokud se podíváme na směrnici o tabákových výrobcích, je omezena na Evropskou unii. A my potřebujeme globální systém. A to je důvod, proč je tak důležitý protokol FCTC, jak Eh, zdůraznil eh, Martin Sešel. To musíme zdůraznit. Eh, sledování a vyhledávání jenom v EU nám skutečně nepomůže bojovat proti pašování cigaret přes hranice. A proto potřebujeme protokol FCTC, proto je tak zásadní. V tuto chvíli zde máme pětileté přechodné období, takže to bude trvat. A Tabákové dohody mají globální dosah, jsou řekněme celosvětové, samozřejmě záleží vždy na eh, podílu na trhu eh, výrobců tabákových výrobků. Eh, tyto tabákové dohody mají některé cíle, jako je například boj proti nelegálnímu obchodu a praní špinavých z peněz. Takže jdou trochu dále. Samozřejmě evropské právo je vždy to rozhodující, je důležitější než ty dohody. Vždy ty dohody musí dodržovat právní ustanovení EU a mezinárodní právní ustanovení. Druhá otázka a byla zmíněna celou řadu poslanců. A ptali jste se na to, do jaké míry jsou celníci zapojeni do diskusí. Ano, jsou zapojeni v odpovídajících e, radách. Před deseti dny, myslím, e, jsme měli e, setkání s generálními řediteli. A my jsme odpovídali na otázky, takže probíhá zde dialog také s celníky. Další otázka od eh, poslance, od poslankyně se týkala odborného výboru pro tabák. Eh, hovořila o tom, že jména nebyla zveřejněna Olafem. Já musím říci, že eh, máme transparentní výbor odborníků, který se schází dvakrát ročně. A tento výbor vede OLAF. Jsou tam odborníci z členských států. E, není tam žádný soukromý zájem. Je to pouze, pouze schůzka odborníků z členských států. Členské státy jmenují své delegáty. A to se neustále může měnit, takže je to na členských státech. My to nějak neurčujeme, jaké delegáty mají vyslat. Je to na členských státech. Poslední otázka od paní Gresle. Vy jste zmínila eh, těch 3,8 eh, miliard zabavených cigaret, to já jsem řekla na začátku v naší zprávě o implementaci směrnice z května 2017 máme celou řadu čísel podle členských států. 8 z deseti nejčastějších značek zabavených cigaret byly cheap whites. Více než 1 miliarda cigaret během posledních dvou let. U nich eh, tedy více než 90%, za poslední dva roky více než 90% zabavených cigaret byly cheap whites. Znamená to tedy, že jev cheap whites eh, je eh, velice závažný a z naší zkušenosti víme, že také v podstatě roste. Dále, eh, ano, my jsme zapojeni do diskuse o sledování a vyhledávání. Generální ředitelství eh, Sante eh, jsou službou odpovědnou za vypracování aktů a my jsme přidružené přidružená služba komise, a podobně jako služba generální ředitelství Taxo. A takže účastníme se schůzek, jsme zapojeni a budeme také zapojeni do vnitřních eh, konzultací, pokud eh, jde o prováděcí akty. Eh, těšíme se, že na tom budeme dále spolupracovat s generálním ředitelstvím Sante a s dalšími službami komise. Děkuji. Děkuji. Vy jste dobře zdůraznila také to, jak důležitý je mezinárodní aspekt. A paní Cardini ještě si stěžovala, že ehm, jste nezodpověděli na otázku týkající se monopolu. Zda skutečně se ehm, prostřednictvím prováděcích aktů vyhnete vytvoření monopolu. Ano, to je náš cíl. Náš cíl je stanovit kritéria, která umožní konkurenci, protože podle nás je to velice důležitá věc. Takže odpověď je ano, zajistíme to. A paní Batelety? A já si nejsem jistá, jestli mi někdo uh, položil nějakou otázku. Já myslím, že ne. Uh, tak eh, jenom několik závěrečných eh, slov. Celá řada poslanců hovořila o lhůtě. Já si myslím, že lhůta je důležitá, ale myslím si, že ještě důležitější je zajistit, aby systém byl dobrý. I kdyby došlo ke spoždění, eh, k nějakému ne až tak zásadnímu spoždění, byl by to skutečně konec světa? Skutečnost je taková, že ten systém, který se zde vytváří, bude příkladem pro zbytek světa, takže já úplně nechápu eh, tolik obav eh, kvůli těm hůtám. Proč je to tak důležité? Já, danke. Ano, děkuji. Možná můžeme být v tomto ohledu trochu schovývaví. Pan Leken, já jsem zde jako technik sledoval politickou diskusi a je to pro mě velice zajímavé. Jedná se zde o bezprecedentní systém, který se eh, bude týkat eh, velice rychle se vyvíjejícího eh, odvětví. A ten systém se musí soustředit na identifikované identifikovaná nebezpečí a to poskytne velice hodnotné informace. Pomůže to také bojovat proti eh, nelegálnímu obchodu, ale eh, není možné eh, v podstatě kontrolovat každou jednotlivou cigaretu, protože potom by systém byl příliš komplexní a nebyl by efektivní. Mnohokrát děkuji, děkuji všem, kteří se účastnili této diskuse. Děkuji také paní Gresle za iniciativu. Myslím, že je to zajímavé téma, je to téma, které je nutné probrat a potřebujeme skutečně dostatek času na to, abychom vytvořili systém, který bude spolehlivý a který bude příkladem pro zbytek světa. Děkuji všem za účast v diskusi a zůstaňte zde, prosím, na další výměnu názorů. A děkuji eh, členům výboru pro životní prostředí. Ráda bych hned dále pokračovala. A nyní eh, se výbor KONT eh, bude zabývat zvláštní zprávou EUD 33 lomeno 2016 o mechanismu civilní ochrany Unie. Spravodajkou je paní Kadenbach. Odpovídajícím členem, odpovědným členem EUD je pan Vesberg, který nám krátce představí tuto zprávu. Máme čas do 12.40, poté odejdou tlumočníci, takže prosím, začněme hned tímto bodem. Pane Vesbergu, máte slovo. Please, Mr. Vesberg, you have... Prosím, máte slovo. Děkuji. Okay, I, it's a bit confusing here, but I start... Eh, trošku je tady zmatek, ale přesto začnu. S vaším dovolením vám představím zvláštní zprávu týkající se mechanismu Evropské unie civilní ochrany koordinace odezvy na katastrofy mimo EU byla obecně účinná. A trochu mě rušíte, můžete si prosím sednout? Osmnáctého ledna 2017 s komisařem Stylianidisem jsem předložil tuto zprávu. Rádi bychom vyslali jasná, jasný signál, že evropské instituce nežijí v nějakých sterilních rolích, ale spolupracují aktivně na realizaci politik Evropské unie, přičemž chrání zájmy občanů Evropské unie. Jak je zmíněno v této zprávě, katastrofy se mohou objevit kdykoliv a kdekoliv a ekologický a ekonomický dopad těchto katastrof, ať už jsou umělé anebo přírodní, může být zásadní. A v případě takovýchto katastrof je proto jasné, že Evropská unie může přidat velkou hodnotu a situaci zlepšit. Cílem auditu bylo vyhodnotit, zdali Evropská komise účinně prováděla koordinace reakcí na takovéto katastrofy mimo Evropskou unii od doby, kdy byl ustanoven mechanismus civilní ochrany Evropské unie v roce 2014. Týkalo se to především koordinace s účastnickými zeměmi, dalšími institucemi Evropské unie, agenturami, OSN, postiženou zemí a s dalšími relevantními aktéry. Jako člen odpovědný za tuto zprávu bych se dnes chtěl podělit o hlavní signál a to, že Evropská komise byla obecně účinná v zajišťování koordinace odezvy na katastrofy mimo Evropskou unii od samého začátku roku 2014. Evropská komise tedy pracovala správně. V rámci auditu jsme se zabývali třemi mezinárodními katastrofami, kde byl aktivován tento mechanismus. Bosna, Hercegovina, tam to bylo v květnu roku 2014, Ebola v západní Africe, březen 2014 až leden 2016 a Nepál zemětřesení 25. dubna 2015. U každé z těchto katastrof došlo včas k aktivaci mechanismu civilní ochrany a týmy civilní ochrany umožňovaly koordinaci přímo v terénu s týmy účastnických států. Evropská komise pracuje ještě efektivněji na základě účinného šíření informací. Koordinace mezi složkami Evropské komise a koordinace s dalšími orgány EU a jinými byla velmi inkluzivní. Kromě toho také Evropská komise přijala, že celou operaci vede OSN a umožnila jednoduchý přechod do fáze po katastrofě. Jak říkáme ve zprávě z auditu, vždy se dá situace ještě zlepšit. A v rámci fungování mechanismu civilní ochrany Unie jsme našli určité oblasti, kde je potřeba tento mechanismus doladit, má plně naplnit svůj potenciál. Naše doporučení se týkaly načasování určitých rysů informačního systému, určitých prvků koordinace v terénu, vysílání pracovníků a poskytování zpráv. Jsem přesvědčen o tom, že Evropská komise, pokud provede tyto změny, dále navýší efektivitu tohoto ceného nástroje, který umožňuje Evropské unii a členským státům reagovat na katastrofy, ať už se objeví kdekoliv.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 v první řadě bych ráda také srdečně poděkovala. Jako zpravodaj eh, je člověk vždy velmi rád, když dostane zprávu z EUD, ze které vyplývá, že jste v podstatě tu práci odvedli dobře a že tento systém v podstatě odezvy na katastrofy mimo EU je opravdu hodnotný. Druhý bod, který chci vyzdvihnout, je v podstatě připraven připravenost a vůle Evropské komise reagovat v podstatě na doporučení Evropského účetního dvora a také implementovat je. Tady si myslím, že je velmi důležité, abychom pracovali rychle a koherentně, protože ty, hovoříme o účincích a důsledcích, kterých jsme byli svědky nepouze v Evropské unii, ale také mimo Evropskou unii. A jde tady samozřejmě o lidské utrpení, ale také obrovské materiální škody, kterým jsme schopni také určitým způsobem předcházet. Omlouvám se. Samozřejmě a myslím si, že je to také velmi důležité, abychom podporovali Evropskou komisi v tom, aby ty zdroje, finanční zdroje byly využívány na mobilizaci a také na výběr expertů tak, aby ty postižené země mohly opravdu co nejrychleji reagovat a mohla jim být poskytnuta co nejlepší podpora. Také potřebujeme kontaktní osoby in situ. Dále další bod, který jsem chtěla vyzdvihnout, je v podstatě zavedení European Meddling Corps v roce 2016, protože to samozřejmě zcela zásadně přispělo k tomu, aby se tady mohly implementovat ty takzvané eh, půly dobrovolníků a to jsme viděli i také v souvislosti s tím krize eboli. A to, co je také vždy velmi důležité, je to, že se vždy musíme snažit o to, aby tady tady byly odstraňovány e, zbytečné administrativní překážky právě tady v souvislosti se situacemi, kde čas hraje opravdu extrémně důležitou e, roli. To znamená tak, aby nedocházelo ke zbytečným spožděním, tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prohlubování lidského utrpení a také, aby tady nevznikaly zbytečné materiální a finanční škody. Takže jedna věc je také e, prozba, tak, aby vlastně vlastně všechny zúčastněné strany, všechny zúčastněné členské státy poskytovaly více prostředků, nejen finančních, materiálních, ale i personálních, tak abychom měli dostatečný počet dobrovolníků, kteří by mohli řádným způsobem odpovídat na tyto krizové situace. Já také srdečně děkuji ještě za spolupráci s členskými státy, protože opravdu obecně to bylo opravdu velmi dobré, protože vždy je to samozřejmě samozřejmě otázkou komunikace, která fungovala velmi dobře a v této souvislosti chci také ještě jednou podtrhnout, že pro naše eh, poslance bylo v podstatě možné poznat RCC a také způsob eh, práce, z té výborné práce což byl v podstatě bod, který jsem chtěla ještě eh, vyzdvihnout. Prostě chci říci, že opravdu ta práce je prováděná tak skvěle. Také děkuji komisi za to, že vlastně své navrhy předložila tak rychle, protože spousta vlastně těch eh, mluv a dohod byla v podstatě už eh, před vypršením, ale děkuji za opravdu extrémně rychlou reakci. Děkuji, děkuji. Ano, myslím si, že to je velmi zajímavá zpráva EUD e s velmi zajímavými případovými eh, příklady, protože my jsme samozřejmě byli i na místech katastrof, mohli jsme tedy sledovat, jakým způsobem to tam probíhá, co se tam eh, děje, takže v každém případě děkujeme. Pan Salafranka se přihlásil o slovo, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Také velmi stručně chci vyjádřit uspokojení nad touto zprávou i nad způsobem tedy práce. Děkuji paní zpravodajce. Vypadá to, že tady opravdu funguje to celé velmi efektivně v této odezvě. A to chci tady vyzvinout, že tady hovoříme o e, nástroji, který vlastně je implementován také mimo EU a který samozřejmě má daleko jako sáhlé dopady. Ty tři velké katastrofy, které tady byly e, analyzovány ze strany EUD, to znamená aplikace v tohoto mechanismu civilní ochrany, to bylo něco, co samozřejmě zjevně zjednodušilo koordinaci in situ v krizových oblastech. Eh, Tady eh, ten přístup komise byl velmi inkluzivní. Eh, komise opravdu až do konce, kriz, do konce tedy té fáze aktivace byl, byla velmi aktivní. Myslím si, že ale co se týče těchto eh, rezerv, tak ty byly aktivovány a podporovány příliš pomalu. Já si myslím, že jako ve všech oblastech života tady ten potenciál zlepšení existuje, to znamená, ano, ty nástroje jsou efektivní, nicméně si myslím, že by mohly být ještě efektivnější. Tady si myslím, že můžeme také zlepšit a vylepšit v podstatě mobilizaci odborníků institu. Můžeme také odstranit některé administrativní zátěže, o tom hovořila také paní zpravodajka, protože tady tímto ztrácíme ztrácíme zbytečně čas, musíme také Eh, pokračovat eh, s důležitou výměnou informací mezi členskými státy a OSN, což je extrémně důležité právě v těchto krizových situacích a hlavně musíme jednat, protože nástroj to obsahuje ve své filozofii, to znamená eh, být i nástrojem prevence, což je naprosto zásadní a klíčové, takže tady si myslím, že můžeme být opravdu spokojení, myslíme si, že tady komise pracuje velmi dobře, potvrdil to i Evropský účetní dvůr, agentur a i když tedy ta práce je velmi dobrá, tak je třeba se podívat ještě, jak ji lze vylepšit. Děkuji. Obrigado, Presidente. Eu, embora este relatório se Děkuji. Děkuji. Děkuji. Bohužel není slyšet. Tlumočníci neslyší. The interpretation is not working for oh. the moment. We have a technical problem. That's why we tak nefunguje, nefungovalo doposavat tlumočení, teď už to vypadá, že to funguje. Slyšíte, slyšíte všichni tlumočení do svého eh, odpovídajícího jazyka? Ano, teď už to vypadá, teď už to vypadá, že se vše eh, opravilo. Takže eh, tak, jak jsem již říkala, i přesto, že tato zpráva se týká katastrof, Týká se tedy katastrof mimo Evropskou unii a zabývá se mechanismem, který používáme mimo EU. Já jsem chtěl poukázat na výbornou práci ze strany Evropské komise v Evropě. Čtyřicet pět minut poté, co jsme spustili tento mechanismus jako Portugalsko, Evropská komise vyslala jednotky do Portugalska a pomohla nám bojovat s katastrofickými požáry. Je potřeba pochválit toho, kdo si pochvalu zaslouží a neměli bychom pořád jenom komisi kritizovat. A komise opravdu odvedla skvělou práci a já, já vám děkuji za Portugalsko. Takovéto koordinované úsilí pomohlo zachránit spoustu životů, byť bohužel přes to lidí zemřelo. Děkuji. Děkuji také za toto upozornění. A já bych v tuto chvíli ráda dala slovo generálnímu ředitelství ECHO, bude hovořit paní Stewart. Thank you very much, colleagues. Děkuji. Velmi ráda jsem si vyslechla tak dobrou pozitivní reakci. Děkuji mnohokrát za dobrou spolupráci s Evropským účetním dvorem. Děkuji také zpravodajce za další připomínky. My si uvědomujeme, že vždy se může člověk zlepšit. Řekli jsme to také ve své formální reakci. A zlepšit se chceme. Připomínky, které jsme si vyslechli, zrcadlí to, že i my k tomu přistupujeme, takže naše činnost vede ke konkrétním výsledkům tady a ve světě. Jsme konec konců úředníci, ale chceme zajistit, aby ten systém byl co nejefektivnější a co nejrychlejší. A v tomto smyslu ve zprávě účetního dvora byla řada doporučení, kteréž provádíme. Pokud mě na to dáte chvíli, tak bych jenom řekla, že důležitá připomínka se týkala ušetření času v prvních fázích katastrofy v Evropě i mimo. Janes Luchner, který toto má na starosti, vystupoval dneska ve výboru pro životní prostředí a rozvoj a hovořil o práci, která v tuto chvíli probíhá v rámci hodnocení tohoto mechanismu v půl jeho období. A na základě tohoto doporučení jsme si uvědomili, že je potřeba přesně zaznamenávat, jak rychle jsme akce schopni. A letos jsme v některých případech viděli, jak jsme byli schopni operativně reagovat v tom. Například třeba, když jsme jeli do Chile, tak do 48 hodin v Chile byly na místě týmy byly ze Španělska, z Francie. A zase jsou to členské státy, které nám poskytují odborníky a poskytují kapacity a my jim za to musíme poděkovat, protože tady nejde jenom o koordinaci Evropské komise. Ti, které koordinujeme, musí být schopni rychle reagovat A také děkuji panu poslanci z Portugalska za náš poslední za naši poslední akci v Portugalsku. Ano, máte pravdu, bohužel tam lidé zemřeli, ale jak bylo řečeno, v rámci tohoto mechanismu civilní ochrany se na nás obrátili v 5.44 ráno 18. června a to byla neděle. A pokud jste byli v tom koordinačním centru na návštěvě, tak jste viděli, že funguje nepřetržitě a ukázalo se, Jakou hodnotu to má? Do sedmi do rána francouzská vláda učinila první nabídku pěti bojových letounů a do 17.30 Portugalsko požádalo o další podporu. My jsme věděli, že tedy budeme muset konat velmi rychle a v podstatě do půl hodiny italští kolegové nabídli dvě další letadla a do hodiny španělští kolegové také nabídli další kapacitu rezervní, kterou podporujeme v rámci tohoto mechanismu. Takže během dne požárníci ze sousedních zemí a ze zbytku Evropy byli na místě, v, respektive ve vzduchu a hasili ten požár. To byla velmi významná e, událost pro náš systém. Jak bylo řečeno ve vaší zprávě, paní Klembach, my jsme zajistili, všichni lidé, kteří jsou potřební, byli na místě. Takže my jsme se od samého začátku zamýšleli nad tím, jestli budeme potřebovat další lidi, další kapacity, jak to bude s prevencí a podobně. Takže to jsem chtěla zdůraznit. A kromě toho jsme také stejně tak investovali do dlouhodobých doporučení. Měli jsme zvláštní doporučení týkající se toho, jak rozvádět systém SESIS do míry, eh, dále ho eh, vyvíjet tak, aby byl schopen lépe podporovat členské státy, aby členské státy ten systém byly schopny lépe používat. Okamžitě jsme znovu aktivovali pracovní skupinu uživatelů, vytvořili jsme plán dalšího rozvoje tohoto nástroje. Žádosti o proplacení dopravy jsou automatizované v tomto systému, z čehož vyplývá, že opravdu chceme zjednodušit administrativní postupy, protože úředníci nemusí být úředničtí. V rámci stávající stávající právní úpravy se maximálně snažíme o zjednodušení administrativních postupů. Spolufinancování dopravy, to je asi největší oblast, do které se teď pouštíme a mimo jiné také zavádíme standardizovaný systém pro, poskyt, pro podávání žádostí u jednotlivých projektů v rámci přípravy na pomoc. A kromě toho také se díváme na způsob proplácení odborníků, kteří přicházejí do těchto týmů, takže to jsou opravdu praktické každodenní organizační záležitosti, které nám pomůžou být schopni ještě lépe a rychleji reagovat. Pak v té zprávě byla zmíněna řada dalších bodů, které dnes nebudu probírat, protože už tak máte za sebou velmi dlouhou schůzi, ale v každém případě je to práce, která nám leží na srdci Rozdělili jsme si úkoly na ty, které můžeme vyřešit teď a ty, nad kterými se ještě budeme muset zamyslet s členskými státy ke konci tohoto legislativního období. Tam asi bude potřeba provést určité zásadnější změny a v rámci hodnocení, které právě dobíhá, se na Evropský parlament ještě obrátíme v září. Děkuji. Děkuji. A ještě pan Vesper nakonec. Any comments? Máte nějaké připomínky? Ne. Nic moc, možná jenom jednu připomínku. Už asi šest let pracuji na vnějších aktivitách Evropské unie v účetním dvoru, dvoře a Viděl jsem řadu problémů s koordinací. V koordinaci asi ve všech zprávách byl největší problém za ty roky. A toto je velká výjimka. Je to případ, kde koordinace funguje velmi hladce. A možná by stálo za to podívat se na to, proč tady koordinace funguje tak dobře, když tomu tak není v ostatních nebo v jiných částech vnější činnosti Evropské unie. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, ano, tady je to rozhodně osvědčený postup, to znamená sen všech auditorů. Ano, já bych se chtěla předat těm posledním dvěma větám. To je přesně to, co já si vlastně vždy eh, přeji od eh, zpráv EUD, ať už jde o normální zprávy či zvláštní zprávy. To znamená, abychom se nezamýšleli po pouze nad tím, co obecně můžeme zlepšit, ale abychom se také zamysleli nad možností v podstatě tady z toho vygenerovat nějaké osvědčené postupy, to znamená tak, aby opravdu Evropská unie ve všech svých oblastech se mohla ještě zlepšovat a fungovat co nejefektivně. Děkuji, děkuji mnohokrát, tímto můžu uzavřít dnešní dopolední jednání paní předsedkyně. Eh, eh, laskavě děkuje všem tlumočníkům a eh, říká, že bude se pokračovat ve 14.30 bez tlumočení, takže 14.30 schůze Eh, bez tlumočení v souvislosti tedy se stavem eh, budov. To znamená, v tuto chvíli už je ta lhůta související s tímto tématem u konce. To znamená, že je třeba se podívat také na ty předimenzované kanceláře ve Washingtonu a v New Yorku, takže proto se setkáme ve 14.30. Dobrou chuť a ještě jednou děkuji na paní kolegyně Vali, prosím.